die sitzung ist wieder aufgenommen. das protokoll der Dámy a pánové, zahajuji zasedání, protokol včerejšího zasedání. K dispozici máte někdo námitky vůči zápisu? Nemáte, tak to tímto je zápis schválen. A nyní se dostáváme